Vážení kolegové, za minutku budeme začínat vysvětlováním hlasování, takže poprosím všechny, kteří se nebudou účastnit této části zasedání, aby opustili rychle sál. Děkuji. Budeme začínat, vážení kolegové. Čeká nás vysvětlení hlasování k zdraví ehm, zvířat. Paní Morvaj, prosím. Děkuji vám. Paní kolegyně, říká paní předsedkyně. Paní kolegyně, já se snažím o zajištění těch, eh, ticho sále. Děkuji vám. Děkuji vám. Vážení kolegové, já jsem e, tak rozčílena, že asi nebudu schopna cokoliv říct. Dělám si velké starosti o to, zda náš předseda Martin Schulz stihl letadlo. Protože jsem eh, slyšela, že má je do Pyongyangu v Severní Koreji a tam jim vykládat něco o svobodě projevu a demokracii. No doufám, že to stihnul, pro boha. Konec konců neměl tolik času. Co se týká zdraví zvířat, To vše, co v EU souvisí s politikou zemědělství nebo hospodářskou politikou nebo industrializací, zemědělské politiky. To vše podle mě zdraví zvířat škodí. To vše, co škodí malým podnikům, nic z toho nesmíme schválit. Bylo by lepší, kdybychom se starali o to, aby eh, k takovýmto věcem nedocházelo. Děkuji paní Nina Gil. Prosím, respektujte jednominutovou řečnickou dobu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem podpořila tuhle zprávu ke zdraví zvířat, protože si myslím, že to je výrazný pokrok, pokud jde o právní úpravu a vytváření politik Evropské unie. Já jsem pro reformy, které rozšíří dále další ochranu zvířat. Je to něco, co hodně v západní části Anglie eh, rezonuje s tím, jak eh, situaci vidí naši lidé co se týče léčby našich zvířat. Měli bychom mít jasnou strategii. Je také důležité poukázat na preventitivní plány v této zprávě, zvláště pokud jde o přenosné choroby zvířat. Jedině tak můžeme zachovat zdraví zvířat i v přeshraničním kontextu a proto vítám závazek Evropské komise snažit se o zlepšení e, zdravotního stavu zvířat v Evropské unii a v členských státech. Je to velmi pozitivní zpráva, která se ubírá podle mého správným směrem. Děkuji vám. Pan Hanan paní předsedající. v naší době se snažíme o to, aby právní úprava byla něco jako taková výkladní skříň, ukázat, jak jsme úžasní, spíše než abychom opravdu zpracovávali dobrou právní úpravu. Je to velmi těžké. Je zde hodně protimluvů, zdraví zvířat a bránění eh, rozšiřující se chorob, to jsou protimluvy. Máme-li mm, ty velké tovární chovy, to byly sterilní chovy, kde se zkrátka nerozšiřovaly choroby a když jsme se rozhodli, že pohoda zvířat je pro nás důležitá, tak jsme se ubírali tím biosměrem a podobně, no a najednou bylo všechno mnohem více nakloněno tomu, aby se choroby rozšiřovaly z jedné farmy na druhou. Je to přesně tenhle problém, kde rozlišíme mezi pohodou zvířat a tím, co chtějí naši eh, voliči. Je to přesně ta citlivá otázka. Děkuji vám, paní, pan Pospíšil, na minutu, prosím. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. já jsem podpořil toto nařízení podporuji veškeré právní předpisy které upravují Eh, postavení zvířat a jejich ochranu v tomto případě jde spíše o technické normy které mají řešit eh, předcházení chorob zvířatům a dále pak postupy jak eh, řešit situaci kdyby nějaká nemoc přerostla v epidemii. trošku mě mrzí že daný text se netýká etických norem řekněme dobrých životních podmínek zvířat trošku mě uklidňuje alespoň to že součástí dokumentu je prohlášení komise které právě upozorňuje na dobré zacházení se zvířaty. do budoucna by tedy bylo dobré abychom neupravovali pouze technické normy jak se zvířaty zacházet v případě nemoci ale také více řešili to jak zlepšovat postavení zvířat jako živých tvorů které cítí které jaksi trpí a pro které by vyspělá civilizace měla mít jiné pochopení než pro věci které jsou hmotného či nehmotného charakteru. děkuji. V posledních letech pokrok v blahu zvířat na evropské úrovni se zpomalil, ale dnes jsme udělali veliký krok před přijetím této legislativy. Nehledě na to, že tento text se nezaměřuje konkrétně na blaho zvířat. Je to milník v péči o zvířata a mohlo by to významně pomoci k tomu, že bude lépe zacházet zvířaty jak v EU, tak mimo EU. Konečně tu jsou konkrétní opatření ohledně zdraví a blaha zvířat a e, chovatelé jsou vedeni k tomu, aby aplikovali tato správná pravidla aby předešli utrpení a stresu zvířat. A Toto se týká všech zvířat, nejen těch, která jsou chována, ale i dalších eh, zvířat, která mm, žijí volně. To je důležitý první krok ke konkrétním činnostem EU zaměřeným na eh, to, aby eh, zvířata měla mnohem vyšší úroveň ochrany. Děkuji. Děkuji. Pan Mameken, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Hovoříme o mikrobiální rezistenci a opatřeních, která, která se týkají mikrobiální rezistence. A také hovoříme o tom, že antibiotika zapotřebí využívat lepším způsobem. Současně ale členské státy potřebují mít údaje o využívání antibiotika, léčiv, která obsahují antibiotika. V tom musí pomáhat Evropská komise. Tímto způsobem můžeme podporovat sběr údajů, která, které potřebujeme a k vytváření efektivnější strategie. Je zapotřebí zvažovat, že na zdraví zvířat závisí i naše vlastní lidské zdraví. A to si myslím, eh, chci říci, že tato, eh, toto usnesení je velice důležité. Zdraví zvířat znamená zdraví i pro nás. Děkuji, pan Polčák. Děkuji, paní slova. já jsem rovněž podpořil tento návrh zprávy a toto nařízení protože není to pouze otázkou jestli někdo má rád zvířata nebo ne ale pokládám za naši povinnost podpořit lepší zacházení se živými tvory to si myslím že je nepochybné i když samozřejmě ve starém římském právu byla eh, zvířata pojímána za věci dnes už k nim nelze takto přistupovat a je nutno je vnímat skutečně jako živé tvory které trpí cítí jsou prostě součástí živého prostoru kolem nás na druhou stranu je třeba ještě zmínit že nejde pouze o práva zvířat ale přeneseně také i o práva občanů protože práva spotřebitelů jsou součástí tohoto širšího pojímání eh, práva zvířat. Ehm, antibiotická rezistence eh, vůči eh, antibiotikům podávaným plošně to je jeden z hlavních problémů kterým čelíme v oblasti chovu zvířat a myslím si že bychom se měli na to zaměřit ostatně debata zítra k tomu bude směřovat odpolední. děkuji. Děkuji, puhemies Takula. Děkuji vám, Já bych rád poděkoval zpravodaji panu Selimovičovi za vynikající práci na této zprávě. Je to důležité téma, blaho zvířat je věc, o, o kterou máme usilovat a nám se podařilo spojit blaho zvířat eh, také s blahem lidí. Eh, je zapotřebí snižovat využívání antibiotik na, eh, v EU a tímto také zajistit, že antibiotika nadále budou efektivní protože rezidua antibiotik se nacházejí ve zvířecím mase, což může limitovat um, užitečnost antibiotik následně. Žijeme v tržní ekonomice. Na jednotném trhu je důležité, aby jak v vnitrostátní úrovni, tak na EU, úrovni EU, abychom dbali o blaho zvířat. Pan Kelly? Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem podpořil tuhle zprávu a rád bych poděkoval výboru Agri a kolegům, kteří tak náročně pracovali na tomto trialogu. Jde o eh, přenosné choroby, které se mohou dostat i na člověka. Nejde nám jenom o pohodu zvířat, ale i o veřejné zdraví. Je to naprosto zásadní záležitost, abychom nastavili rámec, kde bychom byli schopni identifikovat jednotlivé choroby, jednotlivé hrozby chorob a byli, jsme, bychom schopni identifikovat i ty subjekty, které mají na tyto otázky reagovat. Očekávaný výsledek by samozřejmě byl ten, že by se užívání antibiotik eh, snížilo, zlepšila by se kvalita života jak zvířat, tak i lidí. Paní předsedající, k tomuto chceme říci, že vyvážíme řadu, řadu produktů, například hovězí maso a to nám pomáhá udržovat velmi vysokou úroveň kvality. Děkuji. Při, děkuji, přistupujeme ke zprávě pana Tarabela a paní Marvaj má jako první slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát. Opět je to takový ten diletantismus EU na straně jedné, eh, co se týká tedy rozdělování ovoce a zeleniny eh, pro eh, studenty ve školách, tedy mohli bychom podporovat místní zemědělce, což je hrozně hezké, ale já se musím ptát, kdo to tedy jsou ti místní zemědělci? Protože oni podporováni nejsou. Jejich zemědělské podniky nikoho nezajímají. Vlastně žádné ovocné stromy ani nemáme, ty jsme museli všechny sporážet a nemáme tím pádem žádné lokální hospodářství, protože z důvodu politiky EU přesně tyto podniky zkrachovaly, stejně jako celé maďarské zemědělství. No a my teď jako takový dáreček dostáváme takovou malinkatou podporu v tom smyslu, že školáci budou dostávat ovoce a zeleninu. Děkuji paní Gill. Já, jsem podpořila tuto zprávu, blahopřeji panu zpravodaji. Vítám fakt, že tento parlament bude rozhodovat o rozpočtu pro tento program na roky 2017 a 2018 a že provádíme transfery stávajících peněz pro navýšení stávajícího rozpočtu o nějakých 20 milionů pro eh, program mléka ve školách oproti návrhu komise. Toto je téma, které mi je velice blízké, protože v roce 1999 První úspěšný pozměňovací návrh, který já jsem podala, se týkal právě iniciativy Mléka do škol a vítám zejména to, že tento program nabízí výživnou alternativu nezdravým, e, zejména na cukru založeným pochoutkám, které se dnes dětem ve školách nabízejí. Je to výhodná situace jak pro naše děti, tak pro naše zemědělce a je to také e, dobrá dohoda pro daňové e, poplatníky ve Velké Británii. Je to důvod, proč v EU se trvat. Děkuji. Děkuji, pan Henen. Děkuji vám, paní předsedající. Za 17 let, co to již jsem, vzhledem k referendu to možná nebude o moc víc, ani jednou za mnou nepřišli lobbysté ohledně e, mléka do škol ze strany e, odborníků na e, dietu a na výživu, ale ze strany zemědělců. Ano, je to argument, že máme příliš mnoho mléčných produktů na západě. Ale ponechme stranou tento argument. Samozřejmě, že můžeme nechat školy, ať si to vyřídí. Eh, sami potřebujeme skutečně koordinaci, tak pokud to má být koordinace, tak ať je místní. Proč mezinárodní? Proč o tom diskutujeme za půl miliardy lidí nyní? Přesně proto, že jsme mm, eh, tolik otevření eh, nebo tolik vystavení lobování ze strany zemědělců a Právě proto, že máme tolik mléka, je to tak eh, um, zajímavé pro tyto lobbysty. Pan Mikov? подкрепих доклада относно доброволната схема. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu ohledně distribuce eh, mléka a zeleniny a ovoce do škol. Protože tímto bude možné prosazovat lepší a vyváženější eh, vyživový režim pro mladé lidi. My eh, také musíme zdůraznit, že tyto produkty, eh, které mají být součástí tohoto systému, jsou velice důležité, jsou, mají to být velice kvalitní výrobky a jsou přírodního původu. V roce 2017 má toto ustanovení vstoupit v platnost. A toto ustanovení eh, zdůrazňuje práci místních eh, výrobců a eh, dodavatelů. O 20 milionů bude navýšeno financování a to bude výhodné pro děti. Pan Pospíšil? paní předsedající já jsem váhal zda podpořit tento materiál nakonec jsem jej podpořil. považuji otázku zdravé výživy mladých lidí za jako velký problém. jasně se ukazuje že u mladé generace na většině míst evropy je problém obezity a nezdravého životního stylu důležitým problémem to byl ten důvod proč jsem podpořil tento návrh který má posílit eh, zdravou výživu dětí na školách. jsem přesvědčený že není možné to dětem vnucovat ale měli bychom jim učinit takovouto nabídku. Eh, pochyby mám o tom zda toto je nutné řešit dotacemi teprve praxe ukáže nakolik dotace jsou efektivní nakolik opravdu pomohou mladým lidem anebo budou pouze další formou dotací zemědělcům. bylo by dobré tedy vyhodnotit po určitém období nakolik tento program bude efektivní a zda opravdu dojde k tomu že mladí lidé na základě tohoto programu budou nabídky zdravé výživy ve školách více využívat. děkuji. Pan Mamikins, prosím. Děkuji. Zdraví našich dětí a, a vzdělávání ve školách je páteří Evropské unie. Naše děti, na, mladí lidé jsou naší budoucnosti. Bez nich by budoucnosti nebylo. A já podporuji větší spotřebu ovoce a zeleniny ve školách. Myslím si však, že jste, bychom měli zvažovat i paralelu eh, s podporou zemědělců. Lotyšsko velmi utrpělo sankcemi ze strany Ruska. Ovoce a zelenina jsou pro děti a mladé lidi určitě lepší volbou než třeba hranolky. A dotace nebudou víc než 25 milionů euro. A já se domnívám, že tahle podpora by měla být a bude poskytována. Slova. Ten příběh skutečně není úplně černobílý a je pravdou, že podporovat určité výrobky by se mělo pouze v jaksi nezbytných případech já jsem rovněž váhal jistě s touto podporou na druhou stranu jsem se rozhodl podpořit tento návrh protože eh, oproti původnímu návrhu z eh, loňského roku došlo k významnému posunu. v české republice je tento program mléko do škol velmi úspěšný je do něj zapojeno přes three tisíce škol a six hundred zero žáků konzumuje výrobky z tohoto programu. netvrdím že jsou tam všechny výrobky zcela zdravé ale pokud máme bojovat se slazenou coca colou tyčinkami a jiným zcela jednoznačně nezdravým e, jídlem tak podpora ochuceného mléka a výrobků z něj je podle mého názoru daleko menší zlo a je důležité aby si tyto návyky stravovací děti e, přivykli k nim eh, ve svém mladém období než aby k nim potom docházelo eh, jaksi k mm, eh, paní záborská. Děkuji, paní předsedající podpořila jsem předložený návrh protože pro Slovensko má mléčný program veliký význam. Podle statistik slovenské domácnosti spotřebují nejméně mléka v rámci celé EU. Slovensko začalo realizovat e, program Mléko do škol v roce 2004. Tento program umožňuje dětem a rodičům e, kupovat mléčné výrobky za výhodnějších cen. Na některých školách díky tomu byly umístěny i mléčné automaty. Je zapotřebí si uvědomit, že spotřeba ovoce, zeleniny a mléka klesá v celé EU. Zvýšení konzumace mléka a ovoce a změna stravovacích návyků proto nepochybně náleží do sféry péče o veřejné zdraví a tedy je jednou z kompetencí EU. Děkuji. Pan Takula. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji také zpravodaji panu tarabellovi. Já vím, že toto není hlavní eh, součástí práce v EU. Nicméně je to také důležité téma. Jedná se o veřejné zdraví a o jídlo ve školách. Možná různé země si organizují eh, tuto činnost jinak, ale zapotřebí se o tom eh, nyní zmínit. Je to důležité pro veřejné zdraví, protože v EU v současné době trp, se trpí obezitou, diabetem, způsobených eh, právě výživovými eh, zvyky i u dětí. A proto tato iniciativa je důležitá. Pane, eh, pan Hanan hovořil velice eh, chytře, opět byl velice kritický vůči EU a držel se své eh, linie na rozdíl od předsedy Kameruna který se otočil 180 stupňů a dnes mluví úplně jinak než dříve. Děkuji vám, pane Hanane. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Myslím si, že to je dobrý systém, protože poskytuje výživové alternativy studentům v Evropě a to je přesně to, co potřebujeme, jelikož takovou nabídku potravin ne vždycky studenti mají. A jde nám i o snižující se spotřebu ovoce zeleniny a mláční výrobků mezi mladými lidmi a dětmi obecně. I spotřeba, která je zpracovávána ehm, lokálně, je problémem. Měly by se tam zařadit i další produkty, jako jsou oříšky, jako jsou eh, síry, jogurty, vše podle všech nutričních doporučení. Větší spotřeba těchto potravin by eh, zlepšila v daných oblastech určitě eh, stav, stav výživy dětí. Děkuji. Děkuji. Přistoupíme k další zprávě. To je zpráva Fleckensteina a paní Steiler má na minutu slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, podpořila to, to, po čem volali skotské přístavy a odbory, zatímco zbytek parlamentu to chtěl zamítnout. My si myslíme, že zde je potřeba si uvědomit, že standardní pro všechny eh, jednotný systém nemůže vyhovět úplně všem. Je to další právní úprava, která se objevila v našem procesu vyjednávání a je důležité, abychom si uvědomili, že poslanci jsou vyjednávací tým. Pak jsou zde ti, kteří zastupují radu. Tam je to britská vláda, která se postará o to, aby britské zájmy byly zváženy a máme ještě toho před sebou dost, abychom dosáhli této vyváženosti. Měli bychom se postarat o to, aby příště se v našem vyjednávání objevila zmínka o tom, že naše přístavy potřebují speciální zacházení a výjimečné zacházení. Děkuji, paní předsedající. Děkuji a prosím paní Gill. Uh, co se týče West Midlands, my jsme eh, jediný okres, který nemá pobřeží. Nicméně naše eh, výroba také eh, vede k exportu. Paní předsedající, to je po třetí, co komise se pokouší zmodernizovat tyto přístavní služby a myslím, že ani tentokrát to pořádně nevyjde. Jim se nedaří uznat diverzitu Eh, přístavního sektoru v EU a eh, snaží se také eh, nedostatečným způsobem zmírnit dopad přístavu na životní prostředí. Jedná se o práva pracujících, zejména o právní výzvy a situaci odborů s ohledem na právo na stávku. Toto je eh, tupý nástroj eh, k tomu, abychom se zabývali sociálními prvky. A ještě v trialogu by se dalo něco eh, provést a proto, proto ale my za Lejbristy jsme hlasovali proti pan Hanan. Paní předsedající, tato směrnice jasně ukazuje, proč by Velké Británii bylo lépe mimo EU. To je směrnice, která prostě nebere v úvahu jednotlivá specifika a Eh, charakteristické rysy jednotlivých členských států. Protože Evropská unie chce fungovat federálně, zatímco my bychom si přijeli něco jiného a, a ty, ty drobnější eh, nemohou eh, vést konkurenci hospodářskou soutěž. A třeba, že můžeme určitým způsobem žádat nějakou, nějaká opatření eh, pro otázku vnitrostátní toho, jak vyvážit situaci mezi velkými a malými přístavy, ale neřeší to situaci, jako máme například kde už je uh, hospodářská soutěž mezi malými přístavy, proč tyto nejsou uh, vyloučeny z této směrnice, protože uh, uh, to je věc, která je v středu zájmu nyní eh, Komise a Evropského parlamentu. Děkuji, paní Kirton Darling. Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, hlasovala proti tomuto balíčku, protože zde je jenom málo hmatatelných výstupů pro naše přístupy, přístavy. Tato právní úprava eh, zmeškala příležitost, s tím, že lejbristé budou nadále spolupracovat s odbory a našimi přístavy, abychom bojovali proti této zbytečné legislativě. V rámci tohoto modelu má, má, má Spojené království přístup na trh a to je přesně ten typ nařízení které bychom nemuseli řešit, kdybychom opustili Evropskou unii, kdybychom měli k tomu možnost promluvit jako země a jako region, tak bychom řekli, že je naprosto nutné, abychom zůstali v Evropské unii nejenom kvůli pracovním příležitostem a investicím, ale hlavně kvůli budoucnosti našich přístavů. Děkuji. Děkuji, prosím, pane Bašíra. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedající. Pokud to není rozbité, neopravujte to. To je takové moudré rčení z angličtiny, které se bohužel tak nějak ztrácí v překladu e, uvnitř evropské přístavy jsou na světové špici co do výkonnosti a efektivity. Způsob, jak si konkurovat globálně, je odměňovat excelenci a nejenom rozmělňovat a stanovovat eh, rovné podmínky na co nejnižší úrovni pro všechny. Bohužel eh, toto nařízení dělá přesně to. Je to další příklad toho jednoho univerzálního legislativního řešení, které má jaksi otupit komerční výhodu britských přístavů. Je to záplava byrokracie, což znamená, že Ol, eh, Himmingham a Grimsby v mém okrsku mohou přijít o svou konkurenceschopnost, čím se kompromitují investice a růst do budoucna. Já jsem hlasoval proti této legislativě a i nadále podpořím odborová hnutí a zaměstnavatele, kteří spolupracují na tom, aby vypracovali nový způsob fungování přístavu v mém regionu. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Samozřejmě historicky vzato, ale i dnes hrály a hrají přístavy velice důležitou roli v hospodářství Evropské unie. Spravedlivější systém řízení je dobrý krok. V nedávné době Evropská komise zahájila vyšetřování nizozemských a francouzských programů na podporu přístavů. Samozřejmě potřebujeme nová pravidla pro státní podporu, ale nelze ignorovat státní specifika je potřeba si uvědomit, že nemůžeme porovnávat třeba Rotterdamský přístav a nějaký malý mikropřístav někde, já nevím, třeba u nás, v Lotyšsku. Národní specifika zde hrají velice důležitou roli. Co se týká tedy provozu takovýchto přístavů, není možné ani zapomínat na práva zaměstnanců. Odbory říkají, že unifikace nelze a proto jsem i já hlasoval proti. Děkuji paní Makovej. Este important să avem reguli contabile strict. Děkuji, je důležité mít eh, jasné účetní normy a přísné eh, normy pro transevropskou dopravu v přístavech, eh, protože zapotřebí hospodářskou soutěž a transparentnost podnikání přístavů. Nepřejeme si mít monopol a nepřejeme si Eh, aby takovýto jev monopolu eh, dále trval. Eh, postupy pro poskytovatele přístavních služeb musí být transparentní ve všech fázích, aby bylo jasné, jaké procesy tam jsou ve hře. To je důležité i pro Rumunsko, kde máme přístavy v mnoha místech. A tyto naše přístavy patří do sítě TNT. My tedy chceme transparentnost, nechceme monopol, chceme velice přísné a jasné účetní normy a také pravidla eh, pro jasné provádění procedur. Děkuji, pan Kelly. Děkuji vám, paní předsedající. Se svou politickou skupinou si myslím, že to je dobrý návrh. Podporovali jsme tento návrh. Usiluje o větší transparentnost a jasnost ohledně našich přístavů. A také se zde jedná o prospěch pracovníků. Na druhé straně se musíme zaměřit na to, co se děje dál. Například, co se udalo na COP21 v Paříži, jaké tu jsou uh, výzvy ohledně snižování emisí CO2. Abychom splňovali tyto cíle, musíme se také hlouběji zaměřit na přístavy, podle mého názoru. U nás máme v Shannonu eh, veliký eh, přístav, který je hlubší než mnoho dalších přístavů v Evropě a může zásadním způsobem eh, přispívat v příjemu trailerů a dalších velkých plavidel. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Tento normativní rámec bude umožňovat eh, čelit zneužívání trhů a hospodářské soutěže, aby to bylo ve prospěch eh, eh, této službě. Je zapotřebí mít nezávislý inspekční orgán, který bude skutečně tedy nezávislý, to je nutné mm, a je také zapotřebí všechny aktéry konzultovat Ohledně dopravních systémů je také zapotřebí se zabývat strukturálními úzly a patřičným způsobem plánovat činnost při realizování nových infrastruktur. A víte, že nařízení, které je nyní schvalováno, eh, třeba, že ještě to není konečný text, by měl stanovit jasný právní rámec ohledně fungování. Paní předsedající, můžete prosím zpomalit? řečník. Je eh, čas konečného hlasování, je zapotřebí více pozornosti věnovat ekologickým dopravním prostředkům, aby se lépe přispělo k energetické efektivitě. Děkuji. Jdeme na další zprávu. Boj proti podvodům, slovo má paní Morvaj. a Děkuji. Milí kolegové, když jde o korupci a o podvody, je třeba, abychom byli daleko aktivnější v boji proti nim. Myslím si, že jednoznačně pozitivní e, budeme-li aktivnější v této oblasti. Nicméně všichni víme na základě našich dosavadních zkušeností, že i zde dochází k nedostatkům. Podívejte se například na situaci v Rumunsku a jinde. V Rumunsku ten boj proti podvodům je zneužíván k politickým účelům. Jsou to zkušenosti, které mě donutily k tomu, že jsem tuto zprávu nepo- nemohla podpořit. Ačkoliv tato zpráva přispívá k tomu, že můžeme lépe bojovat proti podvodům, musela jsem hlasovat proti. Děkuji. Eh, podívejte, já jsem poměrně přísná na, na každého, takže je to jedna minuta, připomínám. Ano, paní Gil. Děkuji. Boj proti podvodům je jednou z hlavních priorit EU vlastně po celou dobu, kdy jsem zde já, ale už i předtím. To, co vítám na této zprávě, je, že dobře schrnuje výzvy a to, jakým způsobem chráníme finanční zájmy EU. Bojem proti podvodům můžeme zároveň lépe získávat důvěru našich občanů. Tato zpráva zdůrazňuje, že existují oblasti, kde celá řada členských států musí být i aktivnější, včetně mého státu, včetně Velké Británie. Je myslím velice důležité uvědomit si, že v EU dochází k velkému počtu podvodů, které jsou páchány zejména v členských státech. Závazek komise z této zprávy, kdy tedy se má vydávat pravidelná zpráva o korupci v EU, to je něco, co vítáme. Samozřejmě vítáme také harmonizaci metodiky při výpočtu míry chybovosti jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU. Nicméně smysluplný boj proti podvodu musí znamenat, že budeme mít legislativu, co se týká alespoň minimální ochrany whistleblowerů. Děkuji paní předsedající já vítám zprávu která řeší otázku ochrany finančních zájmů evropské unie. ta zpráva velmi dobře popisuje problémy se kterými se setkáváme kdy dochází k porušování předpisů ať již nedbalostně anebo úmyslně to znamená jsou zde páchány přímo podvody nicméně zprávu jako takovou jsem nakonec nepodpořil zdržel jsem se a proto využívám možnosti to nyní tady vysvětlit. já osobně totiž nepovažuji jako vhodný prostředek pro boj eh, s tímto nešvarem to abychom zřizovali nový úřad konkrétně abychom zřídili úřad evropského prokurátora. jsem totiž přesvědčen že tento nový úřad nezlepší stav boje proti finančním podvodům že proti finančním podvodům musí bojovat justiční orgány v jednotlivých národních státech a justice jako taková může odsoudit trestněprávně rozpoznat a odsoudit eh, protiprávní jednání těch kteří zneužívají například dotace. Pan Děkuji vám, eh, paní předsedající. Oproti roku 2013, v roce 2014 eh, se eh, zvýšila úroveň korupce o 36% a úroveň nesrovnalostí se zvýšila o 48% a dosáhla 16 eh, 000 případů. V souladu s nedávnou zprávou účetního dvora a příslušné výdaje v roce 2014 Eh, které byly věřeny, byly 4,14%, takže tady hovoříme o obrovských částkách, které se vynakládají neefektivně. Ztráty dosáhly 120 milionů eur. To jsou oficiální data. Nevíme nic o neoficiálních číslech. Proto tedy návrh komise, který volá po eh, povinném eh, zveřejňování kontrolních zpráv, je něco, co podporuji. Děkuji a nyní se budeme věnovat Milna, eh, zprávě paní Milnár a dám slovo paní Borvej. Eh, eh, děkuji. Chci vysvětlit, proč jsem nehlasovala pro tuto zprávu. Citovala bych jeden detail, který to jasně vyjadřuje. Politika EU, vnitřní i vnější, musí být eh, prováděna a koncipována tak, aby všechny dívky, eh, chlapci, muži, ženy a všechny další sexuální eh, identity mohly mít z toho užitek. To je vlastně Eh, takový zvláštní evropský soubor hodnot. Byla bych ráda, kdyby mi to někdo vysvětlil. Jistě jsou muži, ženy a další sexuální orientace. A eh, chtěla bych vědět, jak se při rozhodování má brát v úvahu eh, každá konkrétní podoba, každá konkrétní identita lidí, které ani v podstatě nemusíme znát. To je první otázka. Druhá otázka když hovoříme o tom, že v Maďarsku mají lidé příjem 300 eur, že jsou to lidé, kteří jsou zcela vydáni na pospas silným větrům ekonomiky. A e, no, toto je vlastně e, Mezinárodní den žen. Je dobré, že můžeme dnes debatovat o tolika e, tématech, které se týkají žen. Myslím, že je důležité, abychom řešili genderový mainstreaming Eh, myslím, že je opravdu už eh, na nejvýš na čase, abychom eh, měli vše dosaženo, ale přitom jsou členské státy velmi pomalé v realizaci a mají velká spoždění. Když se podíváme například na rozdíl v příjmech ve Spojeném království, se ukazuje, že zhrovna 9,4% je rozdíl v příjmech. Ženy vydělají za celý život o 300 tisíc méně eh, liber než eh, muži. Když chceme dosáhnout pokroku, pak je třeba opravdu eh, využít veškerý potenciál, který je v ženách ve vědě, v technických oborech a podobně také v oboru IT. Děkuji a další řečník paní Forenza. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat zpravodajce za tento dokument. A to, že tato zpráva byla předložena k hlasování právě 8. března. Je to vlastně symbol dlouhodobého boje, do boje, které již velmi dlouho vedou ženy. Eh, boj, který začal již velmi dávno. Takže je důležité, že dnes eh, můžeme říci, že jsme učinili další etapu v tomto procesu. Doufejme, že dojde k plnému uznání eh, žen, plnému uznání, které bohužel stále ještě v Itálii zdaleka neplatí jak to také ukazuje tato zpráva. Nacházíme zcela jasné body, které se ubírají dobrým směrem. A proto jsem hlasovala s přesvědčením pro tuto zprávu. Děkuji. Pan eh, Mamikins. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to je opravdu škoda, že s touto zprávou eh, tady se, že se s ní tedy zabýváme. Přitom je eh, tolik eh, dalších eh, různých eh, témat, zejména z hlediska rovnosti genderu, které ještě stále je třeba řešit. To je přece důležitý aspekt v politickém životě. Když se Evropský parlament bude řídit těmito principy, pak uvidíme změny a budeme dobrým příkladem pro členské státy, pro organizace, eh, které se budou moci řídit naším příkladem. A právě podle těch eh, principů, které jsou v této zprávě. Já jsem pro zprávu hlasoval. Děkuji vám. Prosím, paní Zaborská. Pro aby výbor Odmítám požadavek, aby výbor pro rodovou rovnost měl kompetence, které by z něho udělali jakýsi supervýbor, který by byl nadřazený jiným stálým výborům. Jsem také přesvědčena, že nikdo, včetně žen, které pracují v této instituci, že nikdo nepotřebuje zavádění této nové funkce, tedy stálého eh, zpravodaje pro eh, genderový mainstreaming text, který nám byl předložen eh, výborem pro práva žen, je vlastně jenom eh, snůžkou názoru parlamentu eh, cestou byrokracie. Navíc se ukazuje nebezpečí, které vyplývá z mnohoznačnosti slova rod, gender. Nemohla jsem tudíž tuto zprávu podpořit. Děkuji. Děkuji, pan Jurek. Děkuji, paní předsedající. Eh, zkreslování eh, těch aspektů eh, v parlamentu, tedy politiky Evropského parlamentu, které se týkají v rodiny v této zprávě vlastně znesvěcuje činnost milionů eh, rodin, které vychovávají eh, děti a eh, žen, které chtějí doma vychovávat děti. Tyto ženy odvádějí obrovskou práci, a vnášejí obrovské hodnoty do života svých dětí, svých národů a celé Evropy. Je velká škoda, že znovu parlament, Evropský parlament s takovou lehkostí začal jednat o právech rodiny. Eh, samozřejmě eh, jedná se o podporu, eh, také zde byly podpořeny požadavky, politické požadavky homosexuálního hnutí v této zprávě. Děkuji a teď zpráva paní Halibon a dávám slovo paní Forenze. Myslím si, že tato zpráva je zásadního významu a eh, hlasuji pro tuto zprávu eh, v rámci eh, v parlamentu proběhla velmi zásadní debata, kde se objevily a byly nastoleny otázky rasismu a xenofobie v pevnosti Evropa a nebezpečí, která se s tím objevují. Tady hovořím o situaci migrace, situace, která kde se nemůžeme prostě zabývat všemi těmi detaily. Máme ekonomické migranty, ale máme uprchlíky z jiných důvodů a všichni tyto lidé vyžadují určitou míru ochranu. Eh, také v minulosti tomu tak bylo migrace. Mluvili jsme vždycky o uprchlících, ale jde, jsou to i ženy, jsou to rodiny, eh, děti. Je to celý průře společnosti a musíme situaci sledovat velmi pečlivě a reagovat další řečník na jednu minutu. Já bych chtěla eh, eh, citovat eh, článek 13, kde se říká v této zprávě, genderové násilí je persekucí, která by neměla být základem pro udělování azylu. V tom je ten trik. Ve všech zemích původu současné těch původů uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, dochází k velké diskriminaci žen. A tato diskriminace je základem pro udělení azylu, jak eh, paní eh, Hannibal uvádí. To znamená, že každá žena má tudíž právo přijít do Evropské unie a má potom vynutitelné právo, aby byla její rodina, eh, rodina sloučena. To znamená, tím jsme otevřeli všech, veškeré dveře, každý se může do uh, Evropy dostat. Paní Gil, jedna minutu. Paní předsedkyně, já jsem velmi ráda, že eh, se zastáváme velmi zranitelné skupiny a to jsou uprchlice a eh, gratuluji kolegyni paní eh, Hannibal, která vytvořila tuto zprávu. Uprchlice a žadatelky azyl, které přijíždějí, nyní jsou ve větším počtu než muži a musí prchat před válkou a navíc nesou jsou další rizika a úkory, protože jsou ženy. Je to sexuální násilí a diskriminace. Opatření na ochranu těchto matek eh, a dalších žen jsou jasná. Azylové řízení, které bere ohled na jejich zranitelnost a lepší spolupráce mezi členskými státy, v boji proti obchodníkům s lidmi a příprava těch přijímacích centrem, tak, center takovým způsobem, aby ženy spaly odděleně. Já jsem šokovaná pravicí, která se um, um, pokusy, kdy jsou tyto ženy nadále. Prosím, paní González. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě mi zní v uších Eh, slova z minulého měsíce, kdy se doporučovalo Um, ekonomickým legálním migrantům, kteří přicházejí přes uh, jejich země dále do Evropy. To jsou slova, která se týkají tisíce a tisí, tisíců a tisíců lidí, kteří utíkají před válkou a před porušováním práv. Tyto lidi přece nejsou nelegální či ilegální, přece se řídí podle mezinárodních uh, principů. Jsou to uprchlíci, kteří, kterým hrozí velká rizika ve svých zemích. Hrozí jim rizika i během tranzitu, eh, hrozí jim velké vykořistování vykořišťováni násilí, ohrožuje je, no, je jejich zdraví a především jsou ohrožovány ženy. Je třeba otevřít humanitární koridory a usnadnit vstup legálním a bezpečným způsobem pro všechny tyto osoby, které by se takto vyhnuly rizikům. E, tato zpráva je další krok před, aby se e, pozornost zaměřila na lidská práva a konkrétně na situaci žen. Je tedy zásadně důležité vytvořit opatření, která zajistí práva uprchlice. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji. Já zde mám číselné údaje na roku dva, začátkem roku 2015 38 žadatelů o azyl byly ženy a děti. A na začátku tohoto roku 2016 v, Ře, eh, v Řecku je to více než 55 žen a dětí. Je tedy jasné, že ženy eh, a děti tvoří nyní většinu a jsou nejzranitelnější v kontextu vojenských konfliktů. Musíme tudíž vytvořit vytvořit podmínky pro to, abychom chránili jejich lidská eh, práva, protože jde o zranitelnou skupinu, zejména u žen a eh, dětí. Podporuji tudíž tuto zprávu, podporuji její cíle, eh, její hlavní body a je třeba učinit vše v rámci Evropské unie, abychom dodrželi vysoké standardy, které máme v Evropské eh, unii, tak aby mohly fungovat pro všechny. Děkuji, paní předsedající. S stotožňuji se s tím, že ženy, které jsou uprchlice a žádají o azyl, jsou ženy zvláště zranitelné, zvlášť pokud jsou zároveň i matkami. Eh, obdivuji je a souhlasím s tím, že je potřeba jim věnovat zvláštní pozornost a nabídnout zvláštní ochranu. Nicméně nemohla jsem eh, usnesení podpořit, protože tyto eh, ženy se staly rukojmými v ideologickém zápase o hodnotu každého lidského lidského života, a to i toho nenarozeného. Nabízet ženám na místo pomoci stoprocentní slevy na potraty eh, je podle mne projevem cynismu. Ti, kteří to navrhují, nemají na mysli osvobození žen, ale jejich zotročení a na tom já se podílet nebudu. Děkuji. Paní Albiol Guzman. My jsme hlasovali pro tuto zprávu, protože dnes, 8. března, eh, tisíce a tisíce žen jsou zadržovány na hranicích a my si musíme připomenout, že Evropa zdí, eh, Evropa, která odsuzuje k nelegálnosti eh, takových uprchlíků, je Evropa, která je spolupachatelem vykořišťování těchto žen. Jsou to ženy, které bojují o přežití proti bombám, proti chudobě Eh, jsou to ženy eh, podobné ženám ve Španělsku. Jsou to ženy, které bojují proti obsazování svých eh, území, jako v Palestíně nebo v západní Sahaře. Jsou to ženy, které bojují bok po boku u Kurdů. Jsou to ženy, které bojují proti zločinným postupům nadnárodních společností. Jsou to ženy, které bojují proti smrti, jako v Hondurasu, eh, protože bez rovnosti nebude emancipace. Děkuji, vážení kolegové. Tím končíme vysvětlení hlasování a přerušujeme jednání až do tří hodin.